Okay. Einen speziellen guten Morgen für den geschätzten Kollegen Eugen Freund. Přeji dobré ráno kolegu Eugenu Freundovi eh, i ostatním, ale nebojte se, budu pokračovat anglicky, protože eh, dokumenty, které tu mám připravené, jsou v angličtině. Budeme tedy dnes ráno pokračovat číslem 12 pořadu jednání. Začneme výměnou názorů o bezpečnostních rizicích, které představuje munice vyhozená do moře. Všem se nám čas od času připomíná nebezpečnost této munice, když nevybuchlé bomby nebo granáty z druhé světové války jsou někde objeveny Stává se, že někdo je zabit nášlapnou minou, která čeká celá desetiletí ve, v bývalých válečných zónách, jak v našich krajích, tak jinde ve světě. Občas slýcháme, že rybáři jsou otráveni hořčičným plynem, který náhodně se objeví během jejich práce, nebo chodci na pobřeží se také vystaví nebezpečí téměř stovky let poté, co tam ta mina byla uložena. Chemické zbraně a výbušniny ponechané z válek představují značné ohrožení jak pro život v moři, tak pro obyvatelstvo na pobřeží a pro eh, ekonomické využívání mořského dna. Nyní proběhne výměna názorů s Dorou Barreira Ramos, která je referentka z oddělení A3 námořní strategie námořní regionální spolupráce a námořní bezpečnost z generálního ředitelství Mare. Srdečně vás vítáme. A pak je tu Pierre Francesco Moretti, vědecký referent z iniciativy pro společné plánování pro oceány z Národní výzkumné rady Itálie. Chtěl bych tedy nejprve dát slovo paní eh, Barreira Ramos a poté panu Moretimu. Prosím. Děkuji vám, dobré ráno všem. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za pozvání na dnešní slyšení. Děkuji panu Galerovi, panu předsedovi Sede za to, že jsem, jsem byla pozvána. Je pro mě potěšením představit vám takto důležitou problematiku, problematiku munice ponechané v moři. V Evropské komisi eh, sledujeme problematiku nevybuchlých výbušnin a dalšího vojenského materiálu v moři. Jde o zdroj obav po celé světě, ale v Evropě tuto problematiku pociťuje zejména Jaderské moře, Severní moře a Baltské moře. Podle Helkom, eh, Balkom, což je Komise pro ochranu životního prostředí v Balském moři, zhruba 4 tisíce tun munice bylo vyhozeno po druhé světové válce do Balského moře. Takže ta čísla jsou eh, naprosto nepředstavitelná. A my věnujeme pozornost především eh, různým dimenzím této problematiky. Munice v moři představuje samozřejmě bezpečnostní a environmentální riziko. Toto riziko ještě zhoršuje fakt, že mnohé tyto munice jsou chemického charakteru a obsahují chemické látky, jako je eh, síra, nervové plyny a další. Jsou to tedy eh, hrozby pro mořský ekosystém a případně i pro lidské zdraví, což je třeba brát v úvahu. Chtěla bych zdůraznit dále také fakt, že eh, nevybuchlá munice může být překážkou pro modrý růst, modrou ekonomiku a příležitosti v této oblasti, protože brání rozvoji aktivit eh, na moři. čím dál větší využívání mořského dna eh, pro ekonomické účely, jako jsou kabely, Eh, ropovody nebo, eh, nebo větrné elektrárny na moři eh, jsou ohroženy nevybuchlými výbušninami a to znamená, že například rybáři nemohou provozovat své aktivity v některých zónách. My v tomto ohledu podporujeme zvláštní námořní plánování jakožto nástroj pro řešení případných nebezpečí ve využívání mořského prostoru. Zabýváme se také tím, jak šířit informovanost mezi profesionály, kteří se zabývají mořem, v případě, že takovýto objekt je nalezen. Evropská komise eh, tradičně spoléhá na úsilí na regionální úrovni, eh, aby zmapovala, zmonitorovala Eh, zóny, kam je vyhazována munice a to v zájmu ochrany zdraví a životního prostředí. Samozřejmě se ale zabýváme také tím, jak dále přispět k řešení takovýchto eh, výzev. Uvědomujeme si samozřejmě, že mapování a monitoring míst, kde se nachází munice, je zásadní. Eh, máme datovou síť Evropské námořní observatoře, která distribuje data o místech e, a o vracích lodí, které stále ještě obsahují munice. Máme také data z Helcom a z OSN a také z některých e, ministerstev obrany členských států. Bereme velice vážně bezpečnostní ohledy a proto podnikáme celou řadu kroků směřujících ke koordinovaným akcím. A to v rámci Evropského akčního plánu námořní strategie, který byl původně přijat Radou pro všeobecné záležitosti v roce 2014 a nedávno byl zrevidován v červnu 2018. Tento akční plán námořní bezpečnosti představuje náš záměr spolupracovat s, členským stá, s členskými státy na nouzových postupech v případě, že je objevena nevybuchlá munice nebo chemikálie a to prostřednictvím společných e, nouzových plánů a jednotných e, modelů reakce. Stojí také za zmínku, že Evropský akční plán na posílení e, CBRN také upozorňuje na nebezpečí nevybuchlé munice. Dále závěry rady ohledně globální námořní bezpečnosti z června 2017 zdůrazňují potřebu další spolupráce mezi, um, ne, mezi mezinárodními organizacemi, jako je zejména OSN, ale také jde samozřejmě o další relevantní organizace, které se zabývají touto oblastí. Evropská unie také přispěla do konzultace ke zprávě generálního tajemníka OSN a k rezoluci valného schromáždění A71463 o e, odpadu, který pochází z munice vyhozené do moře. Hm, regionální úmluvy o mořích, jako je Helkom, Osbar a další, se také aktivně zabývají tímto tématem a my se snažíme o posilování synergií mezi nimi. A v rámci regionální strategie podporujeme rozvoj projektů v oblasti proti eh, nevybuchlé munice pod vodou. Jsou to projekty jako eh, Damon, Modum a Umbrella, které byly eh, vyvinuty v rámci strategie pro Baltské moře. Pokud jde o výzkum a vývoj, nedávno jsme e, zahájili e, v rámci pracovního programu e, z roku 2018 výzvu k podávání návrhů na modré projekty. Mezi něž patří i podpora inovativní modré ekonomiky a v rámci této výzvy Blue Call budeme také podporovat výzkumné projekty pro vývoj inovativních řešení na detekci a identifikaci a nakládání s nevybuchlou municí. Mnoha vědecká řešení, která jsou potřeba k řešení nevybuchlé munice, jsou také zdůrazněna v rámci e, výzkumné agendy pro námořní bezpečnost, kterou jsme zahájili v roce 2017 společně s Evropskou službou pro vnější činnost a Evropskou obranou agenturou. Domníváme se, že by nám prospělo více znalostí o této uh, oblasti a zejména sdílení osvědčených postupů a synergií s příslušnými aktéry. Evropská komise ve spolupráci s ESVČ připravila uh, Eh, udál, a, při, při konferenci, která se bude konat 20. února v Bruselu. Bude se zabývat nevybuchlou municí a eh, samozřejmě budeme informovat sekretariát výboru SEDE o dalších detailech chystání této akce. Na této akci se sejdou zástupci Evropského parlamentu a oslovili jsme také paní Fotiga, eh, výbo, předsedkyni výboru SEDE která, doufejme, na této akci promluví. A velice uvítáme eh, i další případné poslance vašeho výboru, kteří by se chtěli k diskuzi připojit. Na této akci se sejdou také další experti na tuto oblast a doufáme, že se nám podaří přiblížit se nějakým řešením tohoto problému pro zdraví našich moří a oceánů a pro zprávu oceánů obecně. Děkuji vám. Děkuji moc krát za váš příspěvek a nyní dávám slovo panu Maretimu, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jsme byli pozváni jako GPI Oceans na to slyšení. Omlouvám se tlumočníkům. E, zastupuji tady 21 členských států, tak budu hovořit angličtinou svoji. E, nejprve dovolte, abych vám stručně vysvětlil, co vlastně naše organizace je. GP e, IO je e, organizace, platforma, která vznikla rozhodnutím Rady v roce 2011 a důvodem bylo, e, že panuje přesvědčení, že ty velké výzvy nelze řešit e, z pozice jednoho státu, že jsou příliš obrovské a rada a členské státy se rozhodly propojit své úsilí a tyto výzvy řešit společně. Eh, dno oceánu a oceány obecně jsou velkou výzvou. V tuto chvíli je na naší platformě soustředěno 21 členských států a eh, také komise a e, náš program není pouze zaměřen na výzkum a rozvoj, ale e, vlastně e, tato problematika zahrnuje celá, celou řadu sektorů a odvětví, takže rybolov, doprava a další oblasti jsou také s námi propojeny a snažíme se zjistit, jak výzkum a vývoj může přispět k řešení těchto výzev. Další přidaná hodnota takovéto iniciativy, je, že vlastně ty naše eh, projekty mají dlouhodobou perspektivu, že jsou tam zapojená ministerstva, je to tedy zapojení na té nejvyšší úrovni a není to tak, že bychom se všichni sladili eh, na nějakých prioritách konkrétních aktivit, eh, výsledcích, ale e, jistě jde o evropskou přidanou hodnotu, ale e, zároveň všichni mají e, možnost a příležitost implementovat to, co se jim jeví jako relevantní. A je to možná takový trochu inovativní prvek v té spolupráci členských států. A následně, jak je to také obvyklé, máme svou agendu pro strategickou, strategické inovace a výzkum. Eh, takže samozřejmě není úplně možné řešit eh, všechny aspekty paralelně. Je to takové meny a v rámci tohoto meny eh, se můžou vyskytovat různé priority a typy činností, ale jak už jsem řekl, my se soustředujeme na něco, co prostě je vnívané jako relevantní, průřezové a tak dále. Snažíme se <clears throat> vlastně v Evropě prosazovat strukturování nového typu, takzvaný breakthrough structuring. Eh, chceme eh, trošičku posunout eh, přístup k výzkumu a vývoji a vlastně ho transformovat, transformovat tento sektor. Takže Munice na dně mořském. Co je hlavní výzva tohoto tématu? Jak už to tady také řekl řada z vás v jiných příležitostech, ta myšlenka je vlastně E, tato, e, toto riziko není vnímané jako nějaké mimořádné, jako něco velmi naléhavého, něco, co by okamžitě mohlo vybuchnout. Takže tady v této oblasti je možnost výbuchu poměrně e, nízká a mm, průnik chemických látek do moře střední. Takže eh, <clears throat> tady chceme eh, věci anticipovat. Eh, my jako výzkumní pracovníci chceme řešit, jak případně řešit tyto naléhavé situace. Jak řekla Dora, ono to není spojené pouze s nějakými naléhavými situacemi, škodami, výbuchy a tak dále ale zároveň je to také otázka toho, že v moři je zapotřebí tak trochu uklidit, je tam potřeba e, více prostoru e, a je tady teda tato výzva e, řešit i tento to, tuto oblast. O co tedy jde? Z kraje jsme řekli, Eh, jsme si položili otázku, zdali toto je skutečně výzva, kterou řešit chceme. Uvědomili jsme si, že to ale zajímá celou řadu států. Eh, někde je to oblast, která zapadá do eh, práce ministerstva obrany, jinde je to jinak, ale státy měly zájem, takže nám zhruba rok trvalo, zdali, než jsme zjistili, zdali opravdu tady to má ten aspekt výzkumu a rozvoje rozvoje, ta naše problematika. Pak jsme se chtěli eh, soustředit na to naše hlavní sdělení. Řekli jsme si, eh, jaké budou takové ty tři hlavní oblasti. Nejprve jsme chtěli nějakým způsobem pokrýt ty možné naléhavé eh, případy. Tady si myslím, že to je také relevantní pro parlament, co teď řeknu. Pod podpora té politiky, jak řídit registraci, intervence a uvědomili jsme si, že je velmi důležité hledat nová řešení, inovativní řešení, protože někdy se to vlastně eh, stává předmětem výhradně té eh, vědecké oblasti a pak eh, tam trošičku chybí to propojení, to začlenění do určitých konkrétních postupů. Eh, taková je naše zkušenost a tato jsme se také chtěli zaměřit. Takže eh, z kraje to nebylo vůbec jednoduché. Pokud eh, si eh, představíte, jak vypadá taková vědecká výzkumná komunita, tak se všem jeví jako něco odtažitého, zcela nezávislého. Takže my jsme postupovali tak, že jsme nejprve informovali NATO. Řekli jsme, prostě jsme v Evropě, ale většina těch technologií a intervencí jsou propojené také s těmi, které jsou rozložené v NATO. NATO. V NATO eh, už jsou obdobné skupiny, jako je ta naše, takže jsme byli přizváni, abychom se seznámili, vyměnili se informace, tak trochu se začali navzájem uznávat. Měli jsme také nějaká setkání v Portugalsku. Snažili jsme se tedy vytvořit takové přemostění mezi těmito dvěma komunitami. A co jsme dělali? Začali jsme se zabývat nejprve operátory. Většinou eh, je ta eh, výzkumná komunita taková trochu Eh, trochu eh, do sebe, do sebe eh, obrácená. My jsme se zeptali operátoru, jak může výzkum přispět. A pak samozřejmě jednotlivé státy mají své vlastní kapacity, takže je zbytečné po nich žádat, aby poskytovali něco, co poskytovat nemohou. Po zhruba dvou a půl letech takovéhoto procesu jsme definovali implementační plán, který je stále ještě v procesu definitivního ustanovení. Řekli jsme si, že uděláme dva semináře. Tam první se zabýval takovou simulací problému a pak e, šlo o to zjistit, jak můžeme e, definovat ten, e, ten příspěvek. Utvořili jsme v Římě takový seminář, kde jsme, spojali, kde jsme pozvali ty hlavní zúčastněné strany, jak to tak bývá obvykle. A pak eh, vlastně eh, to bylo simulace problému a řekli jsme si, ne, není to nějaká naléhavá záležitost, eh, mám třeba instalovat větrnou, větrnou elektrárnu a takovéhle věci a většinou je to tak, že Eh, subjekty mají prostředky, expertízu, ale také za to chtějí hodně peněz, takže je to otázka i investic. Pokud chcete monitorovat velkou oblast, tak je to tak nákladné, že my jsme se rozhodli postupovat trochu jinak. Nejprve oslovili jsme čtyři různé eh, skupiny. Nejprve tedy, jak eh, se eh, k té výzvě postavit, jak ji formulovat, pak jak vlastně definovat ta rizika, jak zajistit určité predikce a řešení. Musím říct, že toho bylo pak hodně. My jsme přizvali operátory, výzkumnou eh, komunitu a samozřejmě nikdy to eh, není možné udělat tak, aby byli všichni stoprocentně spokojení. Jak jsme postupovali v Římě? Řekli jsme si, že se nemůžeme soustředit na všechno, že se budeme zabývat prioritami, hlavními myšlenkami, takže eh, tady vlastně nejde o to s jednotlivými těmi problémy zabývat eh, odděleně technologickými otázkami, eh, manažerskými a tak dále. My jsme to prostě otočili a ono to je vždycky nakonec problém načasování a peněz, finančních prostředků. Vždycky to musí být určitý kompromis mezi tím, co byste chtěli dělat a co dělat můžete. Měli jsme čtyři jednotlivé, jednotlivá zasedání, také jsme se zabývali umělou inteligencí, protože jsme chtěli snižovat náklady, e, pak e, samozřejmě i tím chemickým e, arzenálem a náklady. Náklady to bylo velmi ožehavé téma, protože jsme zjistili, že máme řadu řešení, ale že je to otázka finančních prostředků. Teď se nechci zabývat podrobnostmi, ale ta PowerPointová prezentace může být pak rozdána všem Eh, takže na všech těch, jedno, všech těch jednotlivých zasedáních jsme eh, identifikovali, co lze dělat eh, s různými Eh, úrovněmi investování. A co bych tak řekl závěrem? Jaká je přidaná hodnota eh, v souvislosti se stávajícím scénářem? Za prvé, jsme prostě eh, se snažili a podařilo se nám vytvořit takovou strukturalizovanou spolupráci mezi vědeckou obcí a dalšími zúčastněnými hráči. Pak jsme vytvořili takzvaný soft table. Proč byli operátoři tak spokojeni? spojeni, protože se tady podařilo definovat eh, věci v prostředí, které je velmi propojené s těmi jednotlivými postupy. My jsme jim umožnili takové forum, eh, kde si mohli vyměňovat jednotlivé postupy, aniž by se dotkli nějakých těch citlivých záležitostí. To bylo velice eh, oceňováno. A také jsme hovořili o nákladech a efektivitě, což není vždy ten případ. Takže do budoucna, jaké Eh, jsou naše eh, jaké jsou naší hlavní eh, myšlenky. No tak většinou je tato otázka řešena teritoriálně. Máte prostě určitou oblast, dejme tomu po baltské, Baltické moře, a tak podobně, ale ono je to vlastně celé komplexní systém a my jsme si uvědomili, že to prostě členské státy nemůžou řešit izolovaně, ale že to nemůžou řešit izolovaně ani ty jednotlivé komunity. Pak je tady otázka toho, jak ten problém celý vznikl. Eh, byla prostě nějaká naléhavá eh, situace a pak byla řešena, po několika dalších letech se objevila další a zase byla řešena jakoby ad hoc a my jsme si eh, řekli, že to prostě bude propojeno s MFB, eh, že to nemůže být pouze teritoriální záležitost, že ten přístup bude muset být tak trochu jakoby eh, marketingově předložen dalším, aby to bylo na příště efektivnější. A cesta kopředu e, Trvalo nám zhruba dva a půl roku, než jsme vytvořili strukturu té spolupráce, než se nám podařilo, že jednotliví hráči se začali rozumět a soustředili jsme se na priority. A co v následujících měsících? Teď připravujeme ten konkrétní e, plán implementace. Členské státy, zakládající organizace se budou e, zabývat svými prioritami a my Eh, přineseme ten implementační plán a členské státy do toho eh, přispějí tedy eh, s formulováním svých závazků a finančními, finančními zdroji. Takže já si myslím, že samozřejmě musíme a museli jsme to trochu zúžit, nemůžeme se soustředit na všechno, musíme se zabývat prioritami. To je hlavní myšlenka. Děkuji vám za pozornost. Jak jsem řekl, je tady hodně technologie, Někdy je to velice, jsou to velice nákladná zařízení, někdy nejsou příliš známá a my se budeme všemi těmito aspekty zabývat. Děkuji vám. Já děkuji vám. A myslel jsem si, že bych teď mohl dát eh, anglické kabině eh, příležitost, aby také trochu pracovala, prosím. Eh. Děkuji vám za obě prezentace. Eugene, máš nějaké otázky? Vy už nějakou dobu sice nemáte moře, ale já tady pocházím z vnitrozemské země, z Rakouska. A děkuji vám moc krát za tyto nesmírně zajímavé příspěvky. Já bych se chtěl vrátit k jedné z prvních věd, kterou řekla paní Barreira Ramos. A sice, že chemických zbraní vyhozených do moře, do valského moře po druhé světové válce, že jich je 4000 tun. A já jsem očekával, že příští věta bude znít. A z těchto 4000 tun už jsme vylovili 3500 tun. A zbývá tam zatím ještě 500 tun. Jenže téhle věty jsem se nedočkal přestože už od druhé světové války uběhlo asi 80 let nebo kolik. Takže předpokládám, že se o tom nevědělo, nebo že nebyly peníze, nebo že chybělo nevím co přesně. A to mě docela překvapuje, což mě vede k další otázce. Tohoto výzkumu se účastní 21 zemí a patrně také vyzvedávání této munice. Ale když si vezmu svou zemi a některé další, tak my se neúčastníme. A nejsem si jistý, zda to, že nemáme pobřeží, znamená, že nemáme žádné experty. Například moje dcera studuje námořní vědu což není zrovna jasná volba, když žijete ve Vídni. Takže i v takovýchto zemích jsou experti. A ještě více mě překvapuje, že se neúčastní Lotyšsko, které, když se podívám na mapu, je poměrně zvláštní případ. A potom ještě další otázka spadající do stejné otázky, to je Nord Stream. Ropovod, který vede tak nějak eh, rovnoběžně s tím, co jsme viděli na jednom z těch slajdů. Vede podél jednoho z hlavních úložišť těchto chemických zbraní. Takže jaké problémy to představuje pro Nord Stream? Obrátili se někdy na vás, nebo řekli vám někdy, například našli jsme tam nějaké zařízení, můžete nám pomoci ho odstranit? Děkuji vám. Eh, Děkuji. Já ještě taky položím pár otázek. Zdá se, že už máme mezi tím poměrně kompletní přehled o tom, kde co leží. A můžeme tedy předpokládat, že mapy, které existují, jsou přístupné těm, kteří eh, mají příslušnou problematiku na starosti. A můžu tedy předpokládat, že nemáme jaksi nedostatek informací. A z toho mi potom vyplývá otázka, Zjevně sice máme akci, akční plán, ale ten neobsahuje systematické kroky, jak postupně zpracovat to, co bylo identifikováno. Ale v jednotlivých případech se to zkoumá, zda z důvodu nějakých dalších aktivit, například jako je ropovod, není eh, ve hře nějaké akutní nebezpečí. Shodují se vědci na tom právě při pomalém rozkládání těchto bomb, že se z toho může uvolňovat nějaká látka eh, do eh, vody a že je to natolik eh, řídké, že z toho nemůže vzniknout žádná škoda, anebo to zkrátka není priorita. Říkají si, necháme to pomalu se rozkládat, unikne troška teď a troška potom, ale celkově to není nebezpečné anebo vědci nezdílí tento názor? A nebo by vědci chtěli spíše vyzývat politiky, aby provedli nějaké systematické čištění? A nebo si tedy říkají, že to není priorita? Jaký je jejich postoj těch vědců? A mohou podle mezinárodního práva v mezinárodních vodách všichni, kteří chtějí, zkrátka začít s vylovováním, nebo je potřeba se nějak vzájemně dohodnout. Je možné, že například ti, kteří tam vyhazovali nějaký materiál, na to mohou mít nějaký nárok, činit si nárok nebo něco podobného. Můžou tedy například německou nebo ruskou munici lovit i ostatní? A nebo to vůbec nepřipadá v úvahu a kdo chce, ten může. A ještě, má Evropská unie peníze pro ty, kteří e, to opravdu dělají? anebo Evropská unie disponuje pouze daty a výměnou informací a technickou pomocí v členským státům. Máme tedy z Evropské unie i nějaký finanční vstup, anebo Evropská unie plní jenom koordinační roli? Eugene, ještě něco tě napadlo? Vy jste z Lotyšska? Takže vy jste jediná země, která se neúčastní. Máte tušení, proč to tak je? Uh, thank you very much. Děkuji. Já možná přenechám ty vědečtější podrobnosti svému kolegovi, protože určitě má lepší informace než já, ale potom rozumí. Ale ze své pozice mohu eh, v našem procesu říci následující. Nejdůležitější je co nejužší spolupráce a je to zejména proto, že lidé se vzájemně motivují a jednotlivé členské státy mají potom větší motivaci jednat. Ty, které to tolik nezajímá, to potom zajímat začne. Uvědomí si, že to je něco, s čím se musíme vypořádat. K tomu vylovování. Já vám bohužel nemohla dát žádné dobré zprávy o tom, kolik jsme toho vyzvedli. Je to podle všeho velice citlivá otázka. Jsou různé valce, které jsou velice křehké a těžko se vylovují z vody. A to i v případech, kdy odstraňování není technicky složité. Někdy k tomu vedou jiné důvody, k tomu, že se to nestane. Dejme tomu, že máme e, případ v Belgii. Tam by ta extrakce nebyla tak složitá, ale problém by byl v tom, jak neutralizovat zbraň po té, co se vytáhne z vody. Protože v Evropě ještě nemáme tak rozvinuté kapacity, mám takový pocit. Udělali jsme pokrok, ale stále je co zlepšovat. Samozřejmě se snažíme všechny motivovat, nacházet nové způsoby, a to včetně financování, to nejenom skrze naše regionální programy v Baltském moři, mají strategii pro Baltské moře a mají na to speciální větev eh, politických opatření. Sponzorují různé programy, které jsou velice významné, Snažíme se to také eh, zveřejňovat, takže jsme otevřeli výzvu pro přihlášky, ta je stále otevřená, eh, bude se uzavírat během několika příštích dní a tam sponzorujeme různé projekty, které se zabývají touto problematikou. Takže jsou různé investice, my to zkoumáme, snažíme se podpořit různé eh, zástupce jednotlivých odvětví, ale také podporujeme výzkum prostřednictvím našich programů, abychom se byli schopni s tímto problémem vypořádat. Například také informujeme eh, debaty Horizont Europe a snažíme se informovat o tom, že to je důležitá otázka. Z hlediska investic a podpory se snažíme být aktivní a přítomní, ale je to bohužel, jak jsem říkala, citlivá problematika, která vyžaduje nejenom vědecký pokrok, ale také politickou vůli. Skrze námořní plánování mají členské státy za úkol doručit svoje plány do roku 2021 a otázky v oblasti obrany nejsou nikdy mandatorní, nejsou povinné nemusí být nutně zahrnuty do speciálních akčních plánů, takže spoléháme na ochotu členských států, aby se sami vynasnažili k tomu zaujmout komplexní přístup ke svým námořním programům a snažili se eh, zamyslet nad tím, jaký dopad to bude mít na jejich činnost. K těm plynovodům a ropovodům a tak dále. Máme například e, eh, Balckou spojku tam bylo nutné změnit trasu, provést různé studie právě kvůli té nevybuchlé munici na dně moře. A bylo to, myslím, velice nákladné, ale také obtížné po jiných stránkách, protože museli změnit svoje plány. Eh, nejspíše se jim to povedlo úspěšně, ale jenom to ukazuje, nakolik se nad tím musíme zamyslet, nakolik to musíme zkoumat, pokud chceme mořský prostor využít vhodným způsobem. A také se musíme samozřejmě vypořádat nejenom se znečištěním moře, ale také s poškozováním mořského prostředí. Byly tady tedy dva komentáře, dvě otázky a je to typická, typické připomínky a otázky, které, se kterými běžně nakládáme, takže já se zkusím eh, věnovat oběma. Proč ještě nebyla vyzvednuta ta munice? Proč tam stále je? A za druhé, proč není větší účast? Program. Takže proč nebyla ještě vyzvednuta ta munice z toho moře? Eh, to je jednoduché. Já vám to, nebo vám to při nejmenším zjednoduším. Peníze a priority. To je základní problém. A pak jsou samozřejmě ty technologie, ty kapacity a tak dále, eh, abychom vyvinuli řešení. Ale jak už tady zazněla, zejména je to také problém teritoria, problém území. A vím, že s tím máme velký, eh, velký, velké zkušenosti. Když se podíváte na námořnictva, ti jsou zvyklí s takovými nelehavými situacemi nakládat. Oni vědí, jak, to, jak se to dělá. Mají s tím zkušenosti a vědí, jak na to. Takže máme dvě různé věci. Buď najdeme jednu izolovanou bombu ve velkém, na velkém území, je to izolovaný incident a všichni vědí, co mají dělat, jak se s tím vypořádat když je jich tam víc, tak se to, dejme tomu, násobí. Spíše ty problémy než ty bomby. Protože je potřeba eh, eh, k tomu přistupovat poněkud komplexněji a je to větší problém. Takže se musíme zamyslet nad tím, jak se postavit k různým variantám, k různým situacím, protože v některých při, v situacích, pokud zasáhnete, tak můžete ten problém ještě zhoršit a to záleží na tom, jakým způsobem zatáhnete. Takže za JPI Oceans stojí myšlenka, že budeme přistupovat k různým situacím různě, eh, včetně zhodnocení situace z hlediska finančního, z hlediska dopadu na společnost a tak dále. Takže je to velice složitá problematika. Vždy máte před sebou celou řadu různých možností a, a o některých ani nevíte, že je máte a že se s nimi budete muset nějak vyrovnat. A proč se nezapojili všichni? V JPI Ocean je celá řada členských států, které jsou sice velice eh, nadějné, ale nic nedělají, takže to není jenom problém těch, co se nezapojili. Ale pojďme tedy dělat rozdíl mezi příspěvkem od eh, výzkumníků, od výzkumných pracovníků to může být jeden vědec, dejme tomu. A potom, priorita, potom máme priority na politické úrovni. Takže vycházíme z politické úrovně, tam jsou nějaké priority. A je potřeba na tento bod zrovna přitlačit. Ve výsledku, co to znamená? Je to takový kompromis. Snažíme se smířit eh, výstup a příspěvek. My si myslíme, že výsledek bude nakonec přínosný pro všechny, ale to, co děláme, vždy souvisí s tím, jaké nástroje potřebujeme použít a jaký příspěvek na to potřebujeme od našich přispěvatelů. A potom tady byla ta otázka výměny informací a zkušeností. Na vědecké úrovni to je běžná věc. Ne vždycky věci jsou zvyklí si vyměňovat informace, to je normální. Problém spočívá v tom, že většina těch zkušeností není úplně přítomná ve společenstvích, eh, kde si myslí nebo kde mají za to, že jejich příspěvek někdo ocení. Takže ne všechno jsme měli k dispozici od začátku a zapojili jsme to až později. Je třeba, aby věci uznali, že mohou něčím přispět, aby o tom vůbec věděli, že jejich informace jsou užitečné. Takže my musíme hledat různá řešení na různých místech, takže je třeba šířit povědomí. A za druhé, přístup k datům nemůže být jenom na úrovni vědecké obce. Mohou být informace veřejně dostupná a měly být zejména dostupná eh, těm, kdo o tom rozhodují, to znamená politikům, zákonodárcům. Je to samozřejmě na internetu, ale eh, Otázka je vždy, jestli je to otevřený přístup, veřejný přístup a tak dále. Záleží, kdo ta data má, jednoduše řečeno. Má to svá omezení, jako obvykle. Ale abych to schrnul, tak munice to není jiná, jiná problematika, tolik se neliší od jiných aspektů. Já bych se ještě zeptal eh, k tomu Nord Streamu eh, konkrétně. protože tam, se, tam je ten problém poměrně častý. Tam vede, eh, je ten ropovat vedený zónou, kde se to děje docela často. Je to tedy problém, eh, se kterým se potýkáte? Tak v našem případě my ty my nejsme ti, kdo se věnují těm problémům pří, přímo, my se zabýváme vědou a technologií. Těmi konkrétními aspekty se zabývají lidé na politické úrovni. My se snažíme eh, přijít na to, jak se s tím vyrovnat, ale eh, jsou to ve skutečnosti veřejné orgány, které jsou za to zodpovědné a které se musí rozhodnout, jak se s tím, jakým způsobem budou postupovat. Zda budou například se snažit jenom ochránit to vedení zda budou chtít munici vyzvednout z mořského dna, takže je to případ za případem podle kontextu. Já nemám informace k tomuto konkrétnímu případu, ale mohu se zeptat. No dobře, ale um, oni mají nějaké experty k dispozici, kteří jsou schopni tu bombu nějak zneškodnit? Je to možné? No, já bych možná dodala. U těchto projektů se provádí velice hloubkové studie a dělají se skutečně pečlivá vyhodnocení situací a pak se teprve rozhoduje o postupu. Co je na tom dobré? Proto je důležité to zmapovat. A já si myslím, že v Severní moře i Balské moře jsou zatím dobře ošetřena, co se týče zhodnocení. Středozemní moře, tam myslím, že se to zlepšuje, ale není ještě na té, na té úrovni jak, jako, ty, jako ta zbylá dvě, je důležité to zmapovat. A až když se člověk dozví, kde ty munice jsou, nebo kde ta munice je, tak je to jednodušší. Například jsme před měsícem měli případ eh, lodi, která musela změnit trasu, protože se něco objevilo v Severním moře. My to máme dobře zmapované, ale i přesto se to občas stává. Pokud vím, tak jsme zatím neměli žádný, žádnou žádost o asistenci ze strany Nord Stream, protože také oni na to mají svoje vlastní odborníky. Takže to je alespoň to, co, to, co já o tom vím. Ale přístup k mapám, které existují, není nějak omezen. Mohou eh, se s nimi seznámit všichni eh, je to prostě taková širší dohoda, že to, co je dostupné, je přístupné, ano? No je zřejmé, že u projektu jako je tento, tak vlády a členské státy, když nějaký projekt schválí, tak umožní přístup. Ale je pravda, že na druhé straně nemáme ještě nějaký souborný nástroj, který by minimálně na evropské úrovni eh, toto umožňoval běžně. Eh, takže to je výzva. My se snažíme prostřednictvím i toho semináře eh, vlastně tak trochu probudit politiky a e, chceme e, akční plán pro e, mořskou strategii, strategii pro oblast moří, tak, abychom měli souborný pohled na to, co je kde k dispozici a co je přístupné a co nikoliv. Děkuji. Prosím. Já bych si dovolil jenom něco připojit ohledně těch map. Mapy jsou zásadní nejenom kvůli místům, ale také proto, že ty eh, munice někdy tak eh, vaně migrují, jelikož jsou tam podmořské silné proudy. V některých případech eh, v středozemní moři je ta situace na dně úplně odlišná než třeba na dně moře Baltského. Tak závisí na hloubce, na aktivitách, mořském proudění a tak dále. Proto se zabýváme dvěma výzvami konkrétně v této oblasti identifikace a monitoring. My máme prostě určitý objekt, eh, eh, stroj, hledáme něco, ale může to být také archeologické eh, výskytiště, a takže jsou to aspekty, které musíme vzít v úvahu. A pak ještě Eh, jsou to otázky eh, chemických, eh, chemických reakcí v moři nejsou hranice svým způsobem. Proto eh, mapa eh, určitého místa neznamená automaticky eh, přehled o riziku. Děkuji. Jako politický závěr z toho, co bylo řečeno, si myslím, lze vyvodit toto. Pokud je něco dostupné, mělo by to být i zpřístupněno a pokud se něco změnilo, Eh, pokud nějaké ty objekty již byly detekovány, zničeny a tak dále, tak eh, je třeba to také do těch map zanést. Musí tady existovat nějaký mechanismus, Eh, s tímto cílem a eh, to eh, mně připadá jako právě přesně úkol pro evropské instituce. Nesnad, že by měli tvrdit na to, že mají v něčem pravomoce, ale měli by být takovým koordinátorem těchto změn a ty eh, hráči, kteří chtějí eh, realizovat nějaké činnosti na dně mořském, by tím pádem měli přesnější přehled o tom, jaká je situace. Pokud už nikdo nemá žádné další dotazy, a připomínky ke kolegům, tak bych vám chtěl oběma poděkovat za to, že jste mezi nás zavítali, popřát vám vše nejlepší a e, doufáme, že to, e, co e, jste si stanovili za své cíle, budete také moci realizovat s vaší pomocí. Ano, s naší pomocí. Kolegyně, kolegové, další téma bychom měli E, začít probírat v 10.30 s ostatními experty, takže teď máme před sebou 35-minutovou přestávku. Můžete si mezi tím vyřídit různé záležitosti, ale prosím, abyste byli v půl jedenácté všichni zpět. Děkuji. Okay, dear colleague. Tak, vážený kolego. Pokračujeme v naší schůzi. Pokračujeme bodem 13 pořadu jednání výhledy standardizace zbraní v EU a NATO. Bude to výměna názoru s panem Edvardas z D, takže je to tu špatně napsáno. Ale můj jazykový cit pro litevštinu mi říká, že by to mělo být Edvardas. Takže Edvardas Mazejky, zástupce ředitele z ředitelství pro průmysl, synergie a spolupráci z Evropské obrané agentury. A pak je tu také eh, Charalambos Janakopoulos z DG Grow, Evropské komise. A pak je tu pan John Jansen, předseda eh, průmyslové poradní skupiny NATO a poradce pro evropské záležitosti v Nizozemském fondu pro obraný a bezpečnostní průmysl. Myslím si, že tato debata se koná v pravý čas, kdy EU a NATO konvergují užší spolupráci, stejně tak jako Evropská komise a Evropská obraná agentura. Evropským obraným fondem doufám získáme nástroj, který nám umožní eh, dosáhnout standardizace tam, kde je to potřeba. A eh, vzhledem k tomu, že eh, lhůta víceletého finančního rámce je ještě daleko, budeme mít příležitost podpořit svá slova činy a e, podpořit kapacitu Komise a Evropské obrané agentury, aby mohly efektivně implementovat standardizaci v oblasti obrany. První výměnu názorů už jsme absolvovali během prezentace studie EU ISS v listopadu a nyní jako první bude mít slovo pan Mazejkis. Děkuji vám. Mám 10 minut, jestli se nepletu. Tak nejprve, sice tu nemáme úplně narváno, ale to nevadí, budeme hovořit o zajímavém tématu. Nejprve krátce na úvod. Já jsem v, na zástupce ředitele v Evropské obrané agentuře, jsem vedoucí oddělení pro standardy, certifikace eh, a tak dále. A zásadní je pro nás evropská globální strategie pro standardizaci a certifikaci. Předtím, než jsem se před rokem dostal do EDA, byl jsem ředitelem úřadu standardizace NATO čtyři roky takže teď jsem patrně správným člověkem na to, abych propojil tyto dvě oblasti. A mám poměrně jasnou představu o tom, jak standardy vznikají, jak probíhají procesy. A teď získávám více povědomí o evropském světě standardizace. Pár věcí z perspektivy EDA. Jak se zabýváme standardy? Za prvé, náš přístup je co nejvíce civilní, tam, kde je to možné, a vojenský je pouze tam, kde je to nutné. Což znamená, že využíváme co nejvíce civilních standardů i v oblasti obrany Náš modus operandi v Evropské unii je poněkud jiný než v NATO. Snažíme se účastnit v organizacích pro vývoj civilních standardů, takže máme vliv na vývoj standardů od samého začátku, aby byl výsledek takový, e, aby byl vhodný i pro nás v obrané komunitě. Můžu zmínit jednu organizaci Eurokaja, to je Evropská Organizace pro standardy v civilním letectví. Sídlí v Paříži, mají spoustu pracovních skupin pro letecké standardy a my se tam účastníme a přispíváme i našimi vstupy, tak, aby konečné standardy splňovaly naše potřeby. To je jenom v hrubých obrysech obraz toho, jak se zabýváme standardizací v Evropské unii. Základem je, že v Evropské unii nevytváříme standardy. My eh, ustadňujeme a umožňujeme tyto procesy, aby obrané komunity mohly dospět eh, nakonec k potřebným standardům, ale standardy sami nevytváříme pokud eh, bychom chtěli nějaký standard, musíme se obrátit na technické výbory, na Senelek nebo na ECI a požádat je o vývoj standardu. A nebo se můžeme obrátit na NATO, a podívat se, jestli tam už neexistují vojenské standardy. Hlavní aktivity, kterými se v EDA zabýváme. V loňském roce jsme schválili eh, eh, strategii pro standardizaci v evropské obraně. Je to poprvé, co takový dokument vznikl a pokouší se zjednodušit všechny procesy a vytvořit jasnou řídící strukturu v oblasti obranné standardizace. Kromě toho nabízí značná zlepšení ve standardizačním procesu. Další důležitý moment, který momentálně implementujeme, je eh, PSNB, což je projekt na, což je plán zprávy standardizací projektů. Snažíme se přistupovat k otázkám standardizace od samého počátku vznikání projektu. Jestliže začíná nový projekt, musíme nejprve zjistit, jestli už existují potřebné standardy nebo jestli jsou v nich mezery. Potom musíme zjistit, kdo vytvoří chybějící standard. Takže PSNP eh, to je takový proces životního cyklu, který provází projekt po celou dobu jeho existence. A potom, a to je nové v EDA, my jsme schválili tento nástroj PSNP nedávno, na konci loňského roku, a teď probíhá několik pokusných projektů, v nich se snažíme tento nástroj používat, čerpat z toho ponaučení a zlepšovat ho do budoucna. Tyto dva pilotní projekty jsou jednotný evropský vzdušný prostor a AirPass. E, to jsou dva důležité obory práce pro EDA. No, souvisí s tím drony, ale drony jsou širší eh, pojmenování, které používá eh, IASA, Evropská agentura pro leteckou bezpečnost. Eh, drony jsou i komerční. Já jsem měl pod vánočním stromečkem dron, začal jsem s ním lítat, ale Airpass je větší a certifikovaný. Může to být projekt Evropské pošty například, což bude poměrně velké letadlo, asi 20 metrů, takže to bude velký kus kovu, co bude létat po nebi. A potom teď přecházím od AirPass zpátky ke standardizaci. Pak je tu ještě další důležitá oblast, kde můžeme zlepšovat procesy, a to je standardizace PESCO. Tam máme už asi 34 projektů a e, ty zkoumáme z hlediska standardizace. Jestliže chceme, aby projekty PESCO byly úspěšné, musíme pamatovat od samého počátku na interoperabilitu. Protože cokoliv, co není interoperabilní, je poměrně zbytečné z obraného hlediska. A potom zpátky k těm eh, kritickým faktorům. proč jsme eh, vlastně změnili eh, jména generálních ředitelství a tak dále, proč jsme změnili strukturu. Předtím byl název mé funkce velice dlouhý a často mi nebylo příliš příjemné, když ho někdo celý Eh, vyslovoval, málem jsem usnul, než to skončilo. Teď jsem Head of Critical Enablers a to je stručné a výstižné a když se mě někdo zeptá, co to je, tak já řeknu, přečtěte si Evropskou globální strategii, což bude možná poprvé, kdy to někdo otevře a začte se do toho. Každopádně pochází to z Evropské globální strategie, tyto kritické enablery nejsou jenom standardizace, ale také eh, jsou to hodnocení obraných testů což je eh, další důležitý aspekt, pokud chceme dosáhnout evropské globální autonomie. Pokud nebudeme mít eh, k dispozici systém obraných testů, nebudeme moci testovat veškeré vybavení, což také souvisí se standardizací. Začíná se testem a jeho hodnocením a tím vlastně se postupně dospívá k vývoji standardů. Jak vidím, už se mi blíží konec těch deseti minut, takže přejdu k několika závěrům. A podle mého názoru z hlediska EDA eh, e by bylo užitečné toto zmínit. Myslím si, že by bylo dobré využít EDA jako vstupní bod sítě eh, obranné standardizace. Když se podíváte na situaci v Evropské unii, na to, jaké všechny orgány existují, tak EDA je k tomu nejlépe uspůsobená. Máme oddělení, které se zabývá obranou standardizací, takže už to vlastně děláme. Udržujeme a provozujeme EDSTAR, eh, Evropský referenční systém obraných standardů, který obsahuje nejosvědčenější standardy. Podle mého názoru EDA je nejlepším vstupním bodem pro zprávu obraných standardů. Pro nás je také důležité, abychom byli zapojeni do výročního eh, pro, pracovního programu pro standardizaci. To je základní dokument pro standardizaci v Evropské unii. Pokud je o současný plán, tak jsme rádi, že EDA je tam zmíněná. Já to můžu ocitovat. Komise navrhla, aby EDA začala s vývojem akčního plánu pro standardizaci v oblasti obrany ve spolupráci s, evropskou, s evropskými standardizačními organizacemi. Myslím si tedy, že e, až implementujeme evropskou e, standardizační strategii, bude to odpovědí na tento úkol. Děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaké otázky, tak já na ně velice rád odpovím, pokud mi to pan předseda dovolí samozřejmě. Další řečník je pan Jana Kopulos, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za pozvání, abych mohl hovořit o velice důležitém tématu z naší perspektivy. Pracuji v generálním ředitelství Růst a e, pracuji e, na komisi už poměrně dlouho na to, abych si pamatoval, jak se e, průmyslová obraná politika komise postupně rozvíjela. A v roce 2000, od roku 2013 do teď. Eh, když už hovoříme o roku 2013, tak standardizace byla jedním ze zásadních eh, bodů sdělení z roku 2013, které bylo prvním důležitým sdělením komise eh, k problematice obrany. A jedním z kritických témat, z kritických aktivit, kde bylo třeba konat, byla oblast zlepšení politiky v oblasti standardizace obraných systémů. Důvod, hlavní důvod, vlastně to byly důvody dva e, a ty byly následující. Zlepšení standardizace by mohlo a mělo vést k lepší interoperabilitě obraných systémů e, u evropských obraných sil a to je vlastně v konečném důsledku ten hlavní cíl. To znamená možnost realizovat operace a spolupracovat eh, mezi eh, těmi jednotlivými eh, vojenskými silami členských států pro realizaci stanovených cílů a to v celé široké škále E, té aktivity od logistiky až po konkrétní operace. A další, druhý cíl bylo snížení nákladů, snaha o snížení nákladů, což je velice důležité. A šlo o to snížit náklady ve všech e, aktivitách e, těch vojenských sil, o přípravě, odborném výcviku, nákupu, a také e, udržování těch arzenálů oprav a tak dále, otevření e, těch trhů e, a pro zakázky v oblasti obrany šlo o to v tomto směru standardizovat podmínky tak, aby trh byl méně fragmentovaný. A takový méně fragmentovaný trh představuje řadu výhod. Eh, prostě máte-li eh, sdílené eh, standardy, tak a otevřená a architekturu odpovídající těmto otevřeným standardům, tak máte větší šanci své systémy a podsystémy doplňovat během celého toho životního cyklu těch jednotlivých eh, eh, zařízení eh, co nejkvalitněji, máte prostě otevřený trh, jasnou představu, co chcete. Konkurence navíc většinou vyústí ve snížení nákladů a také vlastně se vyhnete duplikaci. Otevřený trh otevře možnost eh, řady různých alternativ. Takže eh, toto naše snažení eh, jsme vnímali jako něco, co může vést k menší fragmentizaci trhu a k větším a lepším příležitostem pro všechny. Problém je ovšem, jak k tomuhle dospět a jaké jsou ty hlavní eh, trendy, které můžeme v této oblasti vidět. Jde o to, jak budeme využívat eh, eh, a prosazovat a podporovat užívání těch společných standardů, jak se nám podaří zajistit takzvaný streamlining, podobně jako v NATO, a jsou zde e, i určité parametry a e, důsledky vyplývající z jiných e, oblastí, z jiných komunit, konkrétně z, z oblasti civilní obrany. Dochází tedy k zvyšovanému využívání civilních technologií v obraně, v obraném sektoru a to je samozřejmě doprovázeno i standardy vytvářenými v tom civilním sektoru. My to vnímáme, my to vidíme a máme důvody se domnívat, že využívání, rostoucí využívání eh, civilních eh, technologií eh, a následné Eh, vyvíjení standardů pro tyto technologie bude mít eh, nadále rostoucí dopad i na obrané eh, technologie, na celou oblast a rovněž povede v dlouhodobějším horizontu k jednotnějším standardům. Obecně to neznamená, že prostě ty civilní standardy jsou pro obranu postačující. Eh, je třeba eh, s nimi pracovat, je třeba to zkoumat a eh, také se zabývat tím, abychom do toho v rozhodujících fázích začlenili i tu komunitu obraného sektoru. Další trend, který tady zaznamenáváme a uvidíme ještě Takový trend, který tady vidíme, který budeme ještě dále zkoumat a eh, snažíme se tomu také napomáhat našimi aktivitami v komisi a Unii obecně, je vytváření eh, koncipování a eh, nakupování systému pro různé státy. Pokud máte stejný eh, společný eh, obraný projekt rozvoje obraných eh, kapacit, tak je téměř povinností využívat stejné standardy. Takže část té fragmentace v oblasti standardů vyplývá ze mnoha eh, různých problémů z multiplicity eh, těch eh, projektů a problémů a my to vnímáme tak, že tak, jak postupně budou ty programy více a víc zaměřené na spolupráci, jak budou soudržnější, tak se podaří sladit eh, vývoj různých eh, systémů v Evropě a eh, standardy, jak doufáme, budou také společnější, více sdílené. A poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, je to, že bychom měli začít přemýšlet o standardech v tu správnou chvíli, v tom vhodném čase. A to se týká všech obraných systémů. Ony tady jsou způsoby, jak toto eh, realizovat a Neměli bychom s tím přicházet příliš brzy, protože eh, výzkum, vývoj eh, to není hned standardizace, to jsou experimenty, hledání, zkoušení a, a ne prostě nějaká snaha eh, dospět nej, co nejdřív k tablované disciplíně. Takže tady eh, jde o to postupovat eh, po etapách a vzít standardy v úvahu. My tak již činíme. My máme samozřejmě i výzkum, vývoj v Evropské komisi a pak eh, tady existoval ten pilotní projekt. Eh, Evropský parlament se také o to zasadil. Byly tady projekty, které se přímo týkaly eh, systematizací, standardizací, interoperabilitou stava. Byl projekt, který se zabýval postupy v oblasti obrany a již v roce 2017 tady byl projekt, eh, který eh, se zabýval eh, architekturou, otevřenou architekturou pro vojenské systémy a v roce 2019, v tom programu pro rok 2019, který ještě není publikován, takže jenom velmi stručně, Eh, součástí toho programu bude eh, také projekt eh, zabývající se standardizací a interoperabilitou. Kromě toho všeho byl tady, byla tady výzva pro přípravnou aktivitu v roce 2018. Snažili jsme se definovat požadavky na standardy. A šlo o to je využívat v největší možné míře stávající standardy, také zajistit slučitelnost se standardy NATO, takže konkrétní odkazy na konkrétní e, standardy, číselné odkazy, protože se domníváme, že to je ten správný způsob, jak postupovat, e, abychom vytvořili předvídatelný e, trh a také nasměrovali výzkum směrem, který by vyústil v, eh, užit, v něco, co bychom opravdu mohli využít a co by bylo spolehlivé. Takže toto jsou některé konkrétnější způsoby, eh, jak se s tímto tématem vypořádat. Já nevím, jak se to celé bude vyvíjet dál. Jak už tady zaznělo, eh, vytvoření a E, přijetí, schování těch standardů je dobrovolná záležitost. Není to něco, co může být vynucováno, nemělo by to být vynucováno. A ono to také jde trochu e, logikou e, trhu, je to tím řízené. Proč Eh, tady prostě mít určitou situaci na tom trhu. U standardu je to vlastně obdobné uvažování. Myslím si, že do určité míry, jak tady vidíme nástup té civilní technologie a jak tady prostě eh, bude postupovat spolupráce v Unii, tak eh, uvidíme také konsolidovanější přístup v oblasti standardu. Děkuji. Děkuji vám a Další je pan Jansen, prosím. Děkuji, pane předseda, vážení členové tohoto výboru. Já během dnešního příspěvku chci hovořit o dvou věcech. V první řadě vysvětlím, jaká je úloha NATO a jeho poradní skupiny pro průmysl a za druhé budu hovořit o standardizaci obecně. A na specifické otázky tady mám pana Giovanniho Romano který je z divize pro standardizaci a má tedy eh, tuto otázku ve svých kompetencích. Jak asi víte, 22 členských států NATO jsou také členy eh, Evropské unie. A právě proto je vztah mezi Evropskou unii a NATO velice důležitý. To číslo se ještě zvedne, když připočítáme partnery pro operabilitu na to, kteří jsou také členy Evropské unie. V takovém případě je to 25 států z celkových 28. Máme společné hodnoty a uvažujeme velmi podobně. Stejně tak máme řadu společných daňových poplatníků. A to je důležité, protože peníze, které jsou nám svěřeny, by se měly utrácet co nejefektivnějším způsobem. NIAG je podřízená eh, konferenci ředitelů a takzvanému CNAT. deklarací NATO a EU by si člověk mohl myslet, že máme vzájemnou transparentnost, kterou se snažíme prosazit na co nejvyšší úroveň. Já se ale pokusím načrtnout nějaký modus operandi, jak funguje NIAC. NIAC je orgánem NATO a je součástí společenství NATO. Je tedy uvnitř NATO. Není to externí konzultant, není to žádná lobistická skupina. A přestože je podřízen CNADu, tak dokáže podpořit i další orgány nebo skupiny v rámci NATO. A kromě toho má taky dohody s, eh, se zaměstnanci parlamentního schromáždění NATO o výměně informací a poradenských službách. Poradenské služby děláme nekonkurenčních aktivitách NATO. Zaměřujeme se na to, abychom nevstupovali do nějakého konfliktu zájmu, protože to by bylo pro všechny nevýhodné. Jsme inkluzivní zástupci odvětví ze všech možných platform a partnerů NATO mohou se připojit k naší činnosti do co nejvyšší míry. Historicky jsme sice známi svými studiemi, ale proces, který k ním vede, což, je tak, což jsou cirka tři roky, už nevyhovuje dnešním požadavkům na rychlost a agilitu a proto jsme tedy navrhli takovou sadu nástrojů, abychom byli reaktivnější a byli schopni sloužit zájmům různých skupin i občanů. Teď k Evropské unie. Já to nevidím, že by to bylo tak strukturované jako na to. EDA, ESVČ a Evropská komise a potažmo i parlament začaly navyšovat svoje úsilí v oblasti obrany. Struktura obrany v EU se teprve vyvíjí a je to poměrně organické. To je asi podle mě pravda. Myslím, že se shodneme, že hlavním tématem pro Evropskou unii je lépe nakládat s penězi a být tak lepším partnerem pro NATO. Přístup, který potřebujeme zvolit, abychom toho dosáhli, by měl zahrnovat všechny možné aspekty. A to, co teď schází v tomto přístupu, je nějaký kontaktní eh, systém pro všechny aktivity v oblasti obrany. A tím se vracíme k NIAGu. Potřebujeme jednat opravdu rychle, protože nás čeká celá řada kroků v budoucnosti. Jak přesně to partnerství bude probíhat, to není důležité, pokud budeme schopni poradit všem zúčastněným stranám. A to způsobem evropská obrana, evropský obranný systém by měl dosáhnout co nejlepší úrovně, co se týče technologií a interoperability. Pak ten druhý prvek. Chtěl bych vyjádřit vděk za zprávy Evropského institutu pro strategické studie, pan Daniel Fiot. Eh, ta zpráva se týkala standardizace zbraní a byla opravdu velice kvalitní. K tomu, jaká je pozice NIAGu podle té zprávy. CNAD nejde skrze nijak, co se týče hierarchie. Vzájemně po sobě žádají poradenské služby a vzájemně si schvalují standardy, standardy pro zbraně. Rozhodují se národy nikoli e, zástupci odvětví. Standardy mají spoustu různých účelů. Na civilním trhu se zavádí si silami trhu, dejme tomu. Například eh, všichni známe USB, všichni to u sebe máme a to je standardizované, to je normované. Co se týče našeho cíle, tak je to interoperabilita mezi národními silami. Například různé kalibry munice. To je zajímavý příklad. V NATO je klíčovým slovem standardizovat, eh, standardizační smlouva Senat. Můj kolega z EDA, bývalý ředitel eh, standardizační organizace v NATO, o tom jistě dokáže pohovořit daleko hlouběji. Ale otázka je, je Stenex úspěšným konceptem? Určitě by byl, pokud by státy nejenom ratifikovaly dohody, ale také je implementovaly specifickými způsoby v konkrétních projektech. Když máte takový projekt a aplikujete Stanax, tak jste také, tak se také musíte vyrovnat se silami trhu, se silami různých průmyslů a různých odvětví. Když se aplikuje Stanax, tak to také vede k eh, navýšení nákladů a v takovém případě se členské státy přiklání k jiným variantám. Takže mně se líbí iniciativa komise v tomto kontextu, protože navrhují přípravní kon, eh, program pro výzkum v, obra- v oblasti obrany. Ještě nebyl zveřejněn, ale v, v roce 2019 už se hovoří o spolupráci a v oblasti standardizace zbraní, která je vyžadovaná i na zástupcích odvětví průmysl se snaží dosáhnout nějaké, nějaké nor, nějakých norm, nějaké standardizace, ale je to také zároveň řízeno různými ekonomickými vlivy. A výsledky těchto standardů, které vychází z trhu, nevždy jsou vhodné pro interoperabilitu mezi obranými silami. I v rámci Evropské unie se vyvíjí standardy, ale ne vždycky odpovídají požadavkům na to. Takže ve stručnosti. Máme vládní úroveň, na které vznikají standardy a to potom vede k riziku, že nebude možné je naplnit. Pokud budou vycházet z EU, tak nebudou možná vhodné k účelu na, e, práce v rámci NATO. Takže jediná možnost tady je použít zdravý rozum vždy případ od případu. A s tím bych to uzavřel a děkuji vám. Děkuji vám. Teď dávám slovo vám, kolegům, pokud máte nějaké otázky. Ano, pan Storojevský. Já budu hovořit polsky tedy. Já bych chtěl tady hned na začátek upozornit, neberte si to osobně. Já nejsem úplně spokojený, možná trošku zklamaný, protože hned od začátku tohoto mandátu dostáváme následující informace, že standardizace, určité normy, které se týkají bezpečnosti, přináší jakousi přidanou hodnotu. To už na tom se shodneme. Pokud máme standardy, tak to je důležité. Ale většinou jsou na základě nějaké dobré vůle, každý si může vybrat, co, jestli je chce nebo ne a máme před sebou ještě dlouhou cestu. Tomu nasloucháme už dlouho, o tom víme. Co je ale pro nás důležité, je něco jiného. Chceme vědět, jak ten proces správně vypadá v jednotlivých zájmových skupinách. Vy jste tento prezentaci odpřednášel, ano, to je důležité, ale my nemáme všechny informace. Podívejme se na obranu, podívejme se na mobilitu, na dopravu, na logistiku. V těchto oblastech stále slýcháme, že zavést standardy znamená navýšit efektivitu, výkonnost a snížení nákladů, dejme tomu, na dopravu. A tady mluvím i o vojenské dopravě. Ale obecně vzato Eh, jsou ještě další dopravní služby eh, v oblasti obrany. Takže jaký, jak můžeme dosáhnout pokroku a jakého už jsme dosáhli? Potom, co se týče dronů, co se týče eh, zbraní, my víme, že v rámci Evropské unie už existují nějaké regulace v rámci těchto otázek, ale vyvíjí se to pomalu. Některé členské státy si zavedly svoje vlastní opatření na zvýšení bezpečnosti dronů, zejména v soukromém sektoru, když je využívají lidé, kteří vůbec nic neví, nevědí o otázkách obrany, ale mohou stále celou tu problematiku zkomplikovat. Vím, že například Francie, Spojené království nebo Německo už se tím zabývaly. A myslím si, že ve výsledku tedy máme nějaká opatření, která mezi sebou nejsou sladěná a nevyvíjí se vůbec, neubírají se stejnou cestou. Takže na jednu stranu hovoříme o té standardizaci, která je v této oblasti důležitá, ale zároveň tam nemáme tu koherenci, nemáme to sladěno, nemáme to standardizováno. Některé státy hovoří o civilním letectví, a nechtějí být pasivní v této otázce. Ale vaše instituce, vaše skupiny, vaše orgány by se možná měly zasadit o to, aby tam ta sladěnost byla, aby to drželo pohromadě, protože to my, jak si očekáváme. Další příklad. Farmaceutický průmysl. Máme nějaké komerční projekty v této oblasti a to sebou nese svoje potíže. Každý si dělá, co chce, dejme tomu, každý se ubírá jiným směrem a nemáme jasný, jasně daný standard, takže možná, že bychom se měli více zasadit i v tomto odvětví. Třeba jenom v oblasti šíření informací, abychom se vyhnuli možným rizikům. Standardizovat potřebujeme také v oblasti komunikace. Já sedím na tomto výboru už dlouho a slyším, jak si tady lidé stěžují, že některé komunikační kanály se vzájemně překrývají, že nemáme standardizováno, jak se má komunikovat. A je řada rizik, která nejsou dohloubky zpracována, zanalizována, protože není žádná centrální autorita, která by schromažďovala informace, měla expertízu a dokázala reagovat efektivním způsobem. A protože nemáme standardizované nástroje nebo kanály, Máme možná standardní eh, kategorizaci úrovně ohrožení, eh, tak vyhodnocujeme různé informace různě a často něco ignorujeme, co by jinak mohlo být důležité a to nás oslabuje, neposiluje. A další otázka, jaký je skutečný pokrok v oblasti standardizace v těch oblastech, které jsem právě vyjmenoval? Mně by se líbilo vidět nějaké konkrétní příklady, kde se to například daří. V jakém odvětví to je, v jakém je to členské státě, kde se tomu lidé naopak brání. Jsem si zcela jistý, že jsou oblasti, kde by standardizace byla přidanou hodnotou, měla by být naším cílem, zvýšila by naši efektivitu, zlepšila by naši logistiku a také by snížila náklady. Děkuji. Dziękuję bardzo. Eh, děkuji vám. A táži se, zdali ještě někdo z ostatních kolegů chce vystoupit. Eh, takže dovolím si něco za sebe k panu Jansenovi, který výrazně doporučil, aby eh, ekvivalent na ECO byl také etablován v rámci Unie. Tento NAEK se skládá e, z průmyslníků ze členských států NATO a většina z nich e, patří také do Evropské unie, takže e, se táží, zdali by nedávalo smysl toto otevřít, aby to, dejme tomu, byli ti samí lidé, včetně průmyslníků z Norska, Švédska a tak dále, těch zbylých, a e, doufejme, že by doporučili stejné standardy Unii jako NATO. Takže jednotný e, soubor e, zbraní, zbraňových systémů a dalších, to by přece bylo asi docela užitečné. Nebylo by to něco k doporučení? Kdo by se Eh, ještě chtěl eh, z vás odpovědět na připomínky pana eh, kolegy poslance. Takže dobře, jako budeme postupovat stejně jako předtím. Prosím, pane kolego, můžete začít. Děkuji za ten dotaz. A nebyl to jenom dotaz, bylo to i komentář z vaší strany. A opravdu jste se dotkl velmi zásadních oblastí standardizace. Pokusím se zodpovědět vaši otázku, alespoň částečně. Vy se například ptáte, jakého pokroku bylo dosaženo v oblasti, jako jsou drony. E, uvedu je jako dobrý příklad. Máte naprostou pravdu. Teď je tady na stole celá řada různých nařízení. E, zabývají se tím různé orgány a e, Evropská agentura eh, pro leteckou bezpečnost se snaží harmonizovat všechna pravidla ohledně dronu a eh, teď eh, je těch dronů stovky tisíc a za pár let to budou miliony, každý si je pořizuje. Takže to je IASA a dalším hráčem je EDA. I my e, v tomto směru tady v EDA máme e, velice zásadní roli. Snažíme se e, v tomto ohledu mobilizovat národní organizace. A pak je tady Eurokaja, o tom jsem hovořil, je to organizace, která sídlí nedaleko Paříže a do volím si říct, že vytváří standardy pro větší drony a další zařízení mají koordinační skupinu eh, Evropská unie, Spojené státy eh, ohledně těch eh, dálkově řízených letadel. A snažíme se také v tomto směru ovlivňovat ten proces vytváření standardů, aby tady někdy vznikl univerzální standard s tímto označením. Druhé téma je toto všechno propojit eh, s tou druhou stranou oceánu, zajistit ten eh, transatlantický eh, přesah. A v tomto případě je tady další orgán, CHAOS, což je Mezinárodní fórum pro standardizaci a to je vlastně Eh, takový společných požadavků eh, na standardizaci u těch dálkově eh, pilotovaných letounů. Tady se snaží Evropa spolupracovat se Spojenými státy. On je ten celkový obrázek docela složitý a košatý. My se snažíme aby eh, tyto věci byly propojovány. Je pro nás zásadní, aby drony podléhaly standardizaci. Máme velký eh, projekt eh, Euromail. Toto není mail ve smyslu mail female, ale je to zase takově řízená platforma, která bude schopna létat na daleké vzdálenosti. Pro nás je tedy důležité, aby Eh, toto bylo všechno baleno standardy a v NATO eh, je to velmi obdobná snaha. Eh, na to má GS systém, kde členské státy a další spojenci na to už vlastně věnovali velké prostředky a hodně energie do vytváření společných standardů. To jsou procesy, které bedlivě sledujeme, i když jsou uh, od sebe dost vzdálené, jak zeměpisně, tak uh, co do rozsahu uh, a některé se věnují E, vlastně e, těm obraným komunitám a e, vojenským aspektům, jiné civilním aspektům, ale my spolupracujeme se všemi a doufáme, že výsledku bude dosaženo. A pak je tady ještě ta vojenská mobilita, to je další téma, o kterém jste hovořil. Je to velmi dobrý příklad toho, jak můžeme zase velmi dobře spolupracovat s NATO a společně hledat cesty, jak standardy vylepšit. NATO v tomto směru směru učinilo mnoho. Vyvinulo značné úsilí, aby ty standardy vyhovovaly těm vojenským eh, projektům a EDA na straně Unie se zabývá projektem o eh, vojenské mobilitě, pak je tady projekt PESCO, který vede nizozemí, do kterého se zapojila další eh, skupina států a to je tedy zase naše, naše činnost na naší straně. A to asi bude z mé strany všechno. Kolegové mě možná doplní. Takže, pane Kopulosi, chcete to nějak doplnit? Já si nejsem jistý, že mám odpovědi na tyto dotazy, ale můžu uvést takový příklad. Před několika dny jsem diskutoval eh, s lidmi, kteří mají na starosti ten eh, demonstrační program 2020, co si je 2020. A tento eh, program eh, bude uveden dvěma takovými ukázkami na Středozemní moři a v baltické moři. A ty ukázky se budou zabývat spoluprací dálkově řízených systémů v určité oblasti, tak jsou to tedy e, vzdušné systémy, pak jsou to pozemní systémy a podvodní systémy. A já jsem s těmi lidmi hovořil a oni popisovali e, komplexnost toho regulačního rámce, těch regulačních aspektů jak obtížné je sladit eh, vůbec ty jednotlivé, eh, ta jednotlivá zařízení v tom smyslu, aby mohly vedle sebe eh, spolupracovat jak vlastně spustit ten podvodní systém, jak ho uvést do chodu pod vodou, jak ho opět dostat nahoru. A já musím říct, že ty rámce regulační, které máme, nejsou úplně přesně vhodné pro, tyto, pro tato všechna nová eh, zařízení, pro tyto nové systémy. Je tedy třeba standardizovat ty regulační aspekty, to se musí eh, učinit v každé zemi eh, u těch leteckých systémů už tomu tak je, ale pak jsou tady další zařízení pro další působiště, která přicházejí a které musíme v tomto směru e, také mít na zřeteli. Takže opravdu to není jednoduché, naprosto souhlasím. A co se snažíme e, dělat během všech těch cvičení, e, alespoň vlastně zmapovat ty problémy, které eh, mohou nastat, které nastávají. Takže v rámci toho projektu, původně jsme o tom neuvažovali, ale pak se to objevilo jako dobré, eh, je zjistit, eh, jaké vlastně ty jednotlivé problémy v regulační oblasti Eh, se eh, objevily proto a v rámci toho, že tady se eh, vlastně bylo cílem využít těch všech tří oblastí a spustit ta zařízení ve vzduchu, na zemi i ve vodě. Takže jistě, zatím tady existuje řada různých výjimek, ale to není způsob, který můžeme do budoucna neustále využívat. Takže celé to opravdu není jednoduché. Já si pamatuju, že v roce 2013 jsme uvažovali o, takovým, eh, o takovém rámci pro letecké eh, systémy, který by byl integrovaný do roku 2015 15 či 16 a teď je rok 2019 a ještě se nám to nepodařilo, takže ten úkol je opravdu obrovský, pracujeme na řešeních, všichni pracují na možných řešeních, ale ono je to mnohem komplexnější, než jsme si původně domnívali. A je to komplexní prostě proto, že to je takto eh, eh, velmi nové. Děkuji, já nemám nic extra ke standardům, ale e, bylo tady řečeno, e, že členové v nájaku e, jsou také z unijních státech a že by tedy vlastně využívají toho i na té platformě NATO. Já jsem toto identifikoval hned z kraje, když jsem se stal předsedou a v rámci skupiny jsem jmenoval zpravodaje pro Evropskou unii a e, tam potom je příležitost e, vyslechnout ty nejnovější zprávy z e, oblasti obrany vnitř Unie. Ale toto je zatím pouze pro informaci, abychom mohli uvažovat o tom, jak eh, ještě posunout dál tu transatlantickou eh, spolupráci v oblasti obrany. Takže to je jedna poloha. A pak eh, na druhé straně NAJAK jako orgán NATO je úkolován jednotlivými členskými státy a je to 25 eh, eh, členských států NATO, které jsou zároveň členskými státy Unie, eh, tak oni občas uvažují různě na různých fórech. A my jako orgán NATO se musíme držet toho, co je od nás žádáno z perspektivy NATO. Mimochodem, rovněž nebudeme schopni Eh, poskytovat eh, poradenství eh, ohledně projektů, které v Unii vznikají, možná v rámci PESCO, možná v rámci e DF. Takže asi tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji. Eh, já si myslím, že technicky by to mohlo být tak, že bychom sezvali průmyslníky eh, z EU na schůzi eh, v rámci EDA a potom i některé země, které nejsou v NATO. A já si myslím, že ti průmyslníci neříkají to tež na obou stranách. Je možné, že někteří úředníci pod hlavičkou NATO říkají téže vládě eh, něco jiného a něco jiného říkají téže vládě pod hlavičkou EU. Každopádně ale průmyslník není schizofrení v této oblasti, má své zájmy, ví, jaké standardy a jaké plnit a bude říkat to též v rámci EU a v rámci NATO. A to je právě potřeba harmonizovat takovými to prostředky. Děkuji vám moc krát. Tím jsme u konce tohoto bodu na pořadu jednání. A děkuji vám všem třem. Zůstaneme v kontaktu jistě i až se změní složení Evropského parlamentu. Uvidíme se někdy při jiné příležitosti. Děkuji vám. Dalším bodem pořadu jednání, posledním, je bod, který začne v 11.30 a jde o debriefing 18. cvičení na to Trident Juncture. Máme tu viceadmirála eh, Šetila Ulsena, norského vojenského zástupce při NATO a pak je tu paní Alessandra Prokopio z operační divize NATO. A prosím všechny, kdo nejsou ani poslanci, ani eh, ze sekretariátu frakce nebo další, kteří tu smějí být, aby odešli, vzhledem k tomu, že tato schůze se bude konat s vyloučením veřejnosti a začneme přesně v 11.30. A já.